a hlasovat se bude zítra. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Společná rozprava o absolutoriu za rok 2013. Je to celkem 52 zpráv. vítám Viktora Manuela Silva da Calera předsedu účetního dvora EU. Nebudu číst zprávy všech těch zpráv, když dovolíte, je jich 52 a myslím si, že je všichni dobře znáte. A debatu zahájíme tím, že dám slovo jedné ze zpravodajů, paní Gresle. Máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo účetního dvora, pane předsedo rady, vítejte, jsme rádi, že jste tu a velmi si toho vážíme. Co se týká absolutoria, za rok 2013 doufáme, že budeme moci udělit komisi absolutorium. Já bych se za to přimlouvala. Podporuji také usnesení, kde středobodem mé, mého příspěvku eh, jsou opět nedostatky v administrativních kapacitách, na které upozorňujeme už celou řadu let. Upozorňujeme na ně i zde a navrhujeme nápravu. Prosím všechny kolegy, aby do zítřka tento text již dále nerozmělňovali a aby se za něj postavili. Zejména bych ráda poprosila všechny kolegy na obou koncích tohoto pléna, kteří rádi agitují eh, jménem daňových poplatníků je potřeba eh, naši vlastní situaci posílit. Komise se začíná konečně zabývat čísly, která posílají členské státy do Bruselu. V oblasti politiky zemědělství se nám toto již daří, nicméně v oblasti, v oblasti regionální stále zaostáváme. Ráda bych poprosila i vás, paní předsedkyně, abyste se i vy snažila o to, aby eh, generální ředitelství pro zemědělství i regionální politiku skutečně posílali veli, eh, pouze přesná a aktuální čísla o e, veškerých aspektech své činnosti. Jsou to konec konců už eh, dlouholeté požadavky účetního dvora. Pakliže návrh stanoviska bude přijat, dostane komise velmi silnou pozici vůči členských, členským státům, kde může lépe tlačit na přesnější kontrolu a přesnější výsledky. A o to bych vás všechny kolegové chtěla poprosit. Mé velké zklamání opět leželo u frakce SAD. Je dobře, že eh, většinou ve výboru se rozhodlo zamítnout jejich návrhy, proto protože ty návrhy jdou přesně tím směrem rozmělnit ten text a omezit vliv parlamentu a komise v radě. Význam tohoto usnesení leží v podstatě na pojmu shared management, nicméně debatovalo se pouze o dvou paragrafech vnější pomoci a mm, zde v podstatě mluvíme o základní politice toho, že uprchlíci by například neměli platit za pomoc, kterou jim poskytujeme. Podvod je vždy podvod, i když se říká, že je v zájmu dobré věci. A představuje to pouze dodatečný tlak na rozpočet Například eh, německý ministr pro rozvojovou pomoc řekl, že bude potřeba snížit o 50 pomoc pro eh, syrské novorozence a to je podle mě nepřijatelné. A takovéhoto zrna jsou i podobné ostatní návrhy SAD. Já upřímně řečeno eh, v této věci se nechci stavět ani na jednu, ani na druhou stranu, snažím se zůstat neutrální, ale připadá mi důležité soustředit se na ty problémy, které máme, mimo jiné v této konkrétní oblasti na problematiku uprchlíků. Není to ideologie, je to velmi kvalitně i vyargumentované. To samé platí pro International Management Group a pro všechny ostatní aspekty, které byly uznány i na mezinárodním poli. Zde v parlamentu máme spoustu dezinformací o architektuře IMG a o tom, jakým způsobem IMG spolupracujeme nebo nespolupracuje s komisí. E, toto je svým způsobem střed zájmu, ale prosím, e, informace, které k tomu zatím máme, jsou nesprávné a neřiďte se jimi, alespoň teď před hlasováním. My jsme teď nový parlament, proto musím eh, poděkovat hlavně vám, pane předsedo účetního dvora a vám, paní místo předsedkyně komise a všem ostatním pracovníkům komise, kteří tak tvrdě pracovali na tomto výsledku a snažili se ze všech sil zodpovědět, zodpovědět naše otázky. Eh, děkuji také sekretariátu výboru KONT, panu Kocovi a paní Castillo a všem ostatním stínovým zpravodajům a poradcům jednotlivých frakcí. I vám patří mé díky. Děkuji.

čtyři minuty. Paní předsedkyně, pane předsedo účetního dvora, paní místo předsedkyně, a jakožto zpravodaj eh, pro absolutorium za rok 2013, eh, můj hlavní cíl bylo ujistit se, že veřejné prostředky daňových poplatníků se budou používat co nejlépe v parlamentu, v Evropském parlamentu. V tom jsem měl podporu stínových zpravodajů, eh, kterým musím dnes poděkovat. V době krize musíme podporovat evropské občany a občanky a ukázat jim, že jsme schopni eh, co nejlépe zlepšit efektivitu činnosti Evropského parlamentu. Evropský parlament musí pokračovat ve svém úsilí v oblasti, kde kvalita a efektivita řízení veřejných eh, financí může být ještě vylepšena. A proto ve své zprávě žádám, abychom vyvinuli další úsilí eh, v oblastech jako nejprve posílení kontrol při nabírání lokálních asistentů. Počet lokálních asistentů na poslance, to se lišilo od 0 eh, do 43 v roce 2013. A potom platby dotací mm, návštěvníkům. Eh, většinou eh, to je 73% hotově a pouze zbytek mm, probíhalo přes bankovní převody. A za třetí, já chci, abychom zlepšili i Eh, výdaje na cestovné výlohy, tedy eh, Byra a dalších tedy a videokonference. To je něco, čemu bychom měli dávat přednost před těmi výjezdními zasedáními, před cestami, které stojí spoustu peněz. A také ještě hm, otázka parity. Pokud jde o funkce v ve zprávě parlamentu, tak zde ženy představují pouze 29% vedoucích jednotek, 33% generálních ředitelů a 33% eh, ředitelů. Je třeba také zlepšit možnost, že se dohodneme na společném řízení Maison de l'Europe, Dům Evropy a Evropskou komisí, tak abychom se podělili o náklady na tyto domy Evropy. Také třeba i zlepšit eh, to, jak budeme předávat eh, rozpočtovému výboru otázky, jako jsou stanovy těch eh, asistentů a podobně. A z tohoto důvodu chci zde přivítat to, jak efektivně jsme zavedli zákaz poslanců nabírat příslušníky svých rodin či partnery a partnerky. Také i vítáme snížení cestovních výloh o 5% u e, e, poslanců, což je 11 milionů euro a i generální e, ředitelství pro překlady i ušetřili, tlumočení ušetřili 25 milionů a dále hm, Europe TV 8 eh, eh, milionů v roce, eh, v roce 2013, 7 milionů v roce 2014, takže došlo k snížení a potom i hm, počet videofilmů přešel z 53 tisíc na 60 eh, tisíc. Potom i máme zde smlouvy eh, s akreditovanými mm, asistenty, jejich 1400 a my musíme i efektivně i snižovat eh, tis, tiskoviny. To je ale velké zlepšení. Zde došlo k tomu, že méně tiskneme. A během hlasování zítra tak já podpořím pozměňovací návrhy, které apelují na větší transparentnost při Eh, řízení režijních nákladů na straně poslanců. To je pozměňovací návrh EPP eh, e a eh, socialistů a demokratů, ale já vím, že je podporován i dalšími mm, skupinami, já myslím především skupinou ALDE a EKR. E Dále také vítám to, že zítra já zde budu bojovat za lepší kontrolu nad prohlášením o finančních zájmech členů. Dále i jednotné sídlo parlamentu a zrušení té druhého sídla, takže s tím nebudu souhlasit, to jsem chtěl říci k této zprávě, pane předsedo. Děkuji. Čarnecký, 6 minutek. Děkuji, pan Čarnecký má slovo na 6 minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážená paní komisařko, pane předsedo účetního dvora. Mám šest minut a bude to asi můj nejdelší projev všech dob. Nicméně mohu o čem zhovořit, neboť chceme mluvit o tom, jak shodnotíme hlavní instituce EU a její, ag- její agentury co do finančního řízení. A to je fascinující téma, zejména pro daňové poplatníky v Evropě. Co se týká eh, Evropské rady a rady ministrů, musíme opět konstatovat, že nejsou připraveny spolupracovat s Evropským parlamentem v této oblasti. Myslím si, že e, když ostatní instituce se účastní té výroční, toho výročního cvičení udělení absolutoria, není to e, jako v Orvelově zvířecí farmě, že všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. Všichni by měli e, participovat stejným dílem. Jinými slovy, není možné, aby jedna instituce byla rovnější Zdá se totiž, že rada se chová právě tak. A to není správné. Eh, před, eh, v minulosti jsme měli belgického předsedu rady, teď máme polského, ale zatím se nic nemění. Eh, generální tajemnice rady odchází, na její místo přijde někdo z Dánska, ale nevíme, jestli se vůbec něco změní nemáme eh, žádné odpovědi, nemáme potřebné dokumenty, například co se týká budov rady a tak dále. Co se týká soudního dvora, je potřeba pracovat na synergiích, je potřeba, eh, abychom dostávali přesnější informace a je potřeba, aby i zde došlo ke geografickému vyvážení, protože nové členské státy, které se připojily e, v roce 2004 a poté jsou stále považovány za státy druhé kategorie, nejenom v soudním dvoře, ale i mimo jiné v SVČ, kde nové členské státy, včetně Polska, prosím pěkně není možné považovat za nějakým způsobem méně cené. Máme méně zástupců, kteří často zastávají daleko nižší funkce než zástupci jiných členských států. Co se týká účetního dvora, zde je potřeba zlepšit kvalitativní kontrolu auditů, je potřeba zvýšit flexibilitu a je potřeba zkrátit dobu na přípravu zvláštních zpráv. Co se týká SVČ, zde máme velký počet pozic na velmi vysoké úrovni, které by mohly podlehnout velice lehce možnosti přeskumu. Chceme zjednodušit rozhodovací proces a chceme vyjasnit, kdo má jakou odpovědnost, zejména co se týká těch tzv. zvláštních zástupců. A opět i zde potřebujeme dosáhnout eh, geografické vyrovnanosti, tedy otevřenosti vůči novým členským státům, co se týká obsazování nových pozic. Pokud jde o agentury, zejména co se týká eh, Evropského institutu inovací a technologií, opět máme stejné problémy jako v loňském roce. Zdá se, že se nic nemění. Účetní dvůr konstatoval, že kvalita certifikace je stále nedostačující. A to bez ohledu na to, že EIT dává k dispozici relevantním společnostem veškerou potřebnou dokumentaci. Efektivní nejsou ani kontroly ex ante. To je potřeba si říci naprosto jasně. A výsledkem je, že EIT bohužel musel zrušit některé dohody, které předtím uzavřel, a dokonce bude potřeba určité penzum finančních prostředků vracet. Dále například projekt Excel Eh, hovoříme hlavně o Artemisu a Eniaku. Tedy o společných projektech, které vznikly na základě programu Excel. Ty dva se v loňském roce sloučily. A zde máme opět problém s kvalitou auditů, s interními kontrolami a implementací rozpočtu těchto podniků. Co se týká IMI, to znamená tedy zdravotnického sektoru, je to již po druhé, kdy máme problémy s dvouprocentní chybovostí Doufám, že toto absolutorium vyšle jasný signál zejména našim daňovým poplatníkům. Děkuji. Teď má slovo pan Vistisen na čtyři minuty. Děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat účetnímu dvoru, protože opravdu musíte asi dnes pracovat přes čas, když to s námi musíte být a vyslechnout si zprávu o těch 52 Eh, zprávách o udělení absolutoria a já sám také jsem zpravodajem více zpráv za takže děkujeme za trpělivost. Nejprve bych chtěla poděkovat všem zpravodajům a také spoluzpravodajům za vynikající práci. My jsme se věnovali zejména plnění rozpočtu ze strany komise a mm, Myslím si, že jsme k tomu přistupovali objektivněji a že to je takovým novým systémem práce. Pracovali jsme mm, ve výboru. Doufám tedy, že co se týče těch oblastí, které jsme zkoumali, tak všichni přistupovali k práci konstruktivně, abych jim chtěl poděkovat za tento přístup. Má politická frakce také vděčná za to, že byla začleněna také řada názorů. Zítra se bude hlasovat a doufáme, že oblasti, kde byly problémy, na které jsme upozorňovali, že to tam vlastně zůstane zítra v tom hlasování, aby bylo jasné, že rozpočtové otázky se musí brát opravdu vážně, nejenom v, zde v kontextu institucí Evropských uní. Co se týče dvou zpráv, tak bych chtěl také ještě jednou poděkovat všem za spolupráci. Jedna zpráva se týká Sesaru. Tam e, není mnoho problémů, nemám nic, o čem bych chtěl hovořit. Chtěl bych e, také tedy říci, že se domníváme, že by to mělo získat absolutorium. Co se týče zprávy o společném podniku pro ITER, jste bych chtěl, aby probíhalo lépe jednání. Celý ten vyjednavací proces by měl fungovat hladčeji, ale jsem vděčný skupině ALDE za to, že vzala také v úvahu můj názor a doufám, že skupina EPP se také ještě podívá na záruky a na všechna vysvětlení, která se týkají ITERu. Nakonec bych chtěl ještě dodat, že někdy je to tak, že zde v Evropském parlamentu se na absolutoria díváme velice politicky, ale přitom hovoříme vlastně o rozpočtových věcech. Třeba v případu ITERu tam není dostatečné řešení problémů, které vlastně se nám příliš nelíbí politicky. Uh, ale rozpočtový výbor musí dbát na to, aby peníze daňových poplatníků byly vynakládány účelně a také v souladu s politickými dohodami, které již byly učiněny a s politickými rozhodnutími rozdělování rozpočtu bychom měli řešit, když připravujeme nový rozpočet, ne poté, když už ten rozpočet kontrolujeme a přeskoumáváme, abychom si tak eh, mohli vyna, mm, jak si vynahradit peníze třeba pro nějaké oblíbené projekty. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem za vyvážený přístup. Bohužel jsme svědky toho, že u komise je stále chybovost více, než je ta, než nad, je větší než, než 2%, než je ten práh. A já ani skupina EKR tedy nemůžeme hlasovat pro udělení absolutoria EK eh, pro komisi. Nicméně domníváme se, že je velice dobré, abychom se měli tuto zprávu, že to je rozumný přístup a tedy budeme usilovat o kompromis. Děkuji. Domnul ministr. Děkuji a nyní zahradu pan Reyers. Paní místo předsedkyně Georgieva, dámy a pánové, paní, pane předsedo účetního dvora, dámy a pánové, 23. února jsem měl tu čest, že jsem se setkal s výborem Kokobu, kdy se hovořilo o absolutoria pro komisi, pokud jde o plnění rozpočtu roku 2013. 23. března výbor pro rozpočtovou kontrolu se rozhodl, že udělí e, toto absolutorium. Hlasování ve plénu proběhne zítra a já doufám, že bude reflektovat hlasování ve vašem výboru. E, rád slyším, že Evropský parlament a rada této důležité věci jsou zajedno. Evropský parlament <clears throat> ve svém návrhu usnesení zahrnul pě- sedm eh, výhrad ke kvalitě finančního řízení a i Rada ve svém doporučení uvedla, že je třeba překonat určité nedostatky. Radě leží na srdci vysoká míra chybovosti, pokud jde o platby, což eh, dosáhlo 4,7 v roce 2013 a 2%, to je, to, hra, to je ta hranice podstatnosti, to bylo překonáno v různých oblastech administrativy. I rada lituje, že monitorovací kontrolní systémy mm, mm, mm, které by měly tedy zajistit efektivitu plateb, tak tomu tak není. A eh, že ani členské státy neměly dostatek informací, mohly korigovat chyby. Zároveň rada bere na vědomí, že e, odhadovaná míra chybovosti účetního dvora, to e, neprokázalo, že by tam došlo k, po, k nějakým podvodům či mrháním, plítváním. Také rada si cení veškerého úsilí komise a členských států, které se snaží dohromady implementovat doporučení e, účetního dvora z předchozích let a o to, toho si ceníme ještě více, poněvadž to proběhlo za eh, situace, kdy se zvýšily platby. Zdroje jsou omezené a je to jasné, že je třeba mít eh, disciplinovaně realizovaný rozpočet, eh, to musí být zásadní. Mm, správné finanční řízení je zásadní nejenom pro veřejné mínění, což znamená, že máme právní závazek realizovat evropský rozpočet podle odsouhlasených nařízení a předpisů. Veškeré strany zapojené do spravování evropských fondů, včetně členských států, musí na sebe vzít svůj díl odpovědnosti. Rada apeluje na komisi a členské státy i do budoucna, aby zlepšili efektivitu kontrolních a manažerských systémů a zajistili, že eh, i eh, náklady a výhody těchto kontrol budou v rovnováze. Abychom zajistili kompletní ochranu finančních zájmů, tak je třeba i přijímat korektivní opatření, a to včas. V neposlední řadě bych chtěl se podívat na téma finančního řízení, rozpočtového, pardon, rozpočtového řízení. Zde rada má za to, že je třeba, abychom měli vždycky včasné informace týkající se eh, alokací na platby v daném roce. Chceme, aby komise vždycky předem odhadovala potřeby na platby, a to z pohledu střednědobého i krátkodobého. Dámy a pánové, právě jsme začali plnit eh, víceletý finanční rámec eh, a kvituji s potěšením diskuze o novém programovém období, mm, mm, protože parlament, rada i komise věnují pozornost především tomu, že právní rámec se musí opírat o výsledky. To je vynikající příležitost pro nás, pro všechny abychom eh, eh, lépe, kvalitněji, efektivněji čerpali evropské prostředky. Rada je si vědoma toho, že pozitivní efekty eh, nejsou, nenastanou hned ale v našich doporučení apelujeme na komisi, aby pravidelně vykazovala výsledky, kterých dokazuje, aby tyto informace bylo možné použít při diskuzích o příštích rozpočtech. Rada je ochotná participovat ve všech diskuzích konstruktivním způsobem, tak abychom do budoucna řádně implementovali evropský rozpočet. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost și o rog acum pe doamna comisar Georgieva. Pe care o... Nyní paní komisařka Georgieva, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení zpravodajové. <clears throat> Pane ministře, pane Kaldejro, vážené poslankyně, vážení poslanci. Setkáváme se zde nad takovou hlavní Eh, proceduru, která se nazývá udělení absolutoria. Začalo to zprávou Evropského účetního dvora, následovaly velice zevrubné diskuse. Za komisi mohu říci jasně, že bereme udělení absolutoria velice vážně. Bereme ho vážně, když, vystavujeme, když připravujeme své kontrolní systémy, když vás informujeme o různých věcích, když jsme interpelováni bereme to vážně i na politické úrovni e, společně s dalšími komisaři i komisaři, kteří se zúčastnili různých výměn e, názorů, zejména ve výboru pro rozpočet nebo ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Bereme to vážně. Víme, že hlasování na radě a hlasování v rozpočtovém výboru Eh, to hlasování, které řeklo, že se uděluje rozpočet, tak to bereme jako povzbuzení jak pro mě, tak pro všech, všech náš personál a doufám, že zítra tedy to vaše hlasování potvrdí vaše doporučení. Za komisi. Plnění rozpočtu vychází z několika stavebních kamenů. Za prvé zřizování kontrolních systémů, výběr projektů, zveřejňování nabídkových řízení, podpis smluv, ověřování platebních nároků a také transfer eh, obrovských tisíc, eh, tisíců plateb. Je to obrovský, velice dlouhý proces a zítra neskončí, i když ty účty za rok 2013 vlastně budou uzavřeny. Zpráva paní Gresla a také zpráva Evropského účetního dvora nám dává eh, příklad, nebo nám dává obraz, kde jsou jak pozitivní věci, že tedy mm, účty byly mm, schváleny a ukázalo se, že tedy účty jsou bez materiální, bez významné chybovosti a že také v loňském roce došlo vlastně ke snížení té chybovosti. Nicméně nebereme to jako něco, na co se máme soustředit. Spíše se soustředíme na věci, kde máme pracovat lépe a kde máme pracovat více. Více a lépe máme dodržovat pravidla, zejména v oblasti sdíleného řízení zemědělství a soudržnost, to už jsme slyšeli od zpravodajů. Takhle tam musí být zlepšené kontroly, které mají na starosti členské státy, aby došlo k zjištění chyb již v časné fázi, abychom se nedostali až do té fáze, kdy musíme třeba pozastavovat platby. Na straně komise vidíme svůj cíl jako ochrana rozpočtu před podvody. Dnes jsme také hovořili o zprávě paní Makovej o zřízení Evropského úřadu Evropského žalobce. Já jsem také za to částečně zodpovědná. Je to součástí systému, který má zabránit podvodům. Má to být také systém, který bude odrazovat od špatného zacházení s rozpočtovými prostředky. Jsou zde také věci, které můžeme zlepšit, jak chránit lépe peníze daňových poplatníků. Chtěla bych potrhnout, že komise pana Junkra se soustředí na čtyři kritické body. Za prvé, zjednodušení pravidel. Ať jsou ta pravidla jednodušší, jednoduše použitelná, jednoduše kontrolovatelná a povedou k méně chybám. Evropský účetní dvůr řekl jasně, že jednodušší pravidla znamenají méně chyb. Tento rok budeme pokračovat v práci, kterou jsme už započali Budu vás informovat o aktualizovaných hodnotících zprávách, které se týkají zjednodušení, abyste viděli, co, čeho jsme dosáhli a co ještě plánujeme. Zjednodušení je důležité také i ve vztahu k druhému cíli, to znamená zlepšení nákladové účinnosti správních a kontrolních systémů. Teď eh, vynakláváme 2 až 7 celkových nákladů na kontrolní eh, systémy. A my samozřejmě chceme, aby ty kontroly byly účinné a chceme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít peníze daňových poplatníků. S tím je spojen třetí prvek. Chceme dále zlepšovat spolehlivost a věrohodnost informací, zejména těch, které dostáváme od členských států, abychom zaručili, že opravdu e, budeme používat to hlavní doporučení Evropského účetního dvora, to znamená jednotný auditní řetězec, abychom tam neměli e, více auditů, také potřebujeme vnitrostátní prohlášení. Doufáme, že jich tam bude více. Čtvrtá priorita. Je důležité brát v úvahu hm, to, že celá řada projektů jsou na více let, je to tedy, má to, je ta víceletá povaha celé řady věcí. V minulých pěti letech jsme také brali v úvahu, že jsme řešili různé problémové věci a v roce 2015 otevřeme asi 265 případů, kdy, které budeme řešit asi ve výši 5 miliard eur. Čeká nás víceletý další programovací období víceletého finančního rámce. Zas, slyšelo jsem od vás i od pana ministra, že se musíme soustředit na dodržování pravidel, ale stejně a možná ještě více se musíme soustředit na to, co dostanou daňoví poplatníci za své peníze. Takže chceme lepší využití uh, Ehm, rezervy, eh, výkonnostní rezervy, chceme využít makroekonomickou podmíněnost. To jsou všechno naše stavební bloky k tomu, abychom vystavili rozpočet, který přinese nejlepší možnou hodnotu našim občanům. Chceme, aby evropský rozpočet se soustředil na výsledky, to je součást našeho programu, také se Eh, těším na novou eh, meziskupinu, která má zlepšit plnění rozpočtu. Už trochu překračuji svůj čas, omlouvám se. Na závěr bych ráda řekla, že opravdu velice ráda budu spolupracovat jak s parlamentem, tak s radou, tak s účetním dvorem, eh, aby, byli, aby na nás nakonec byli naši občané pišní, aby, aby byli pišní na to, co zde děláme. Děkuji. Jako Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo Silva Kajdaira za účetní dvůr. Dámy a pánové. Ehm, dámy a pánové, pane ministře, paní místopředsedkyně, chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za tuto příležitost říci zde pár slov eh, při této příležitosti, kdy eh, zahajujeme velice důležitou debatu v rámci které uzavřeme snad absolutorium za finanční rok 2013. Rád bych poblahopřál všem zpravodajům k jejich zprávám, zejména Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Velice rád, jakožto účetní dvůr vidím, společně s mými kolegy, že se takto intenzivně a důkladně využívá práce, kterou děláme v naší konkrétní oblasti. Jakožto poslední rok minulého finančního období sledoval rok 2013 podobné trendy jako léta předchozí. Účetnictví Evropské unie za tento rok je průkazné, to řekla paní Georgieva naprosto jasně. Nicméně Až příliš mnoho plateb, ať jsou správně zaznamenány a jsou dohledány, nebyly měly e, být učiněny, protože nebyly splněny, splněny podmínky pro jejich vyplacení to je oblast, na které musíme ještě zapracovat. Máme zde ještě velký prostor pro zlepšení, stejně jako v oblasti kontroly odpovědnosti, tedy odpovědnosti jak na té první úrovni, tak na všech ostatních úrovních, aby se zajistilo, že máme k dispozici pouze finančně efektivní systémy. Tedy je možné se zlepšit, zejména na straně úřadů v Evropské unii, které jsou zodpovědné za primární řízení a kontroly, a to hlavně proto, že potřebné informace jsou již dnes k dispozici, eh, abychom mohli zajistit, že veškeré platby splňují pravidla. A samozřejmě i Evropská komise tím, že zlepší svůj reporting na úrovni EU, může zlepšovat odhadovanou chybovost, finanční korekce a možnost návratnosti. To jsou oblasti, kde se také podle našeho názoru lze zlepšit. Jak již bylo řečeno, ta aktuální potřeba je zlepšit dostupnost informací o dosažených výsledcích. A to je symptomatický problém rozpočtového systému EU. Je potřeba se více soustředit na dosažené výsledky vzhledem k disponibilnímu kapitálu ze strany EU. A to je klíčové sdělení, které bych rád zdůraznil za e, naši stranu. Je to zejména důležité proto, že teď vstupujeme do nového víceletého finančního období, kde máme nové systémy na období 2014 až 2020 a je to pro nás veliká příležitost od začátku vše dělat dobře, abychom posílili řetězec odpovědnosti v Evropské unii a myslím si, že v tomto kontextu musíme zejména přivítat eh, plány, které již Evropská komise oznámila ve smyslu posílení kultury orientované na výkonnost i v oblasti finanční zprávy EU. Takováto kultura musí být podle našeho názoru založena na vážném závazku finančního řízení na všech úrovních, závazku generovat výsledky. Je potřeba zajistit, že budeme mít k dispozici jasné cíle a efektivní systémy pobídky, eh, které vstoupí v platnost, pakliže cílu bude dosaženo. No a nakonec, pane předsedo, eh, víme, že parlament bere eh, velice vážně veškerá naše varování a doporučení v procesu udělení absolutoria v různých oblastech, mimo jiné v oblasti transparentnosti finančních nástrojů, zejména těch, které mají financovat investice. To je rovněž téma, o kterém jsme ve svém nedávném stanovisku eh, k Junkrově plánu zmínili. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, Evropská unie si nemůže dovolit, aby dosahování výsledků bylo jaksi, druho, byl jaksi druhořadý cíl. Mělo by to být naše hlavní poslání. A my se těšíme na další velmi plodnou spolupráci s vaší institucí, s tímto parlamentem, abychom zajistili, že evropské finanční prostředky z fondu budou využívány co nejlépe ku prospěchu všech našich občanů. Děkuji. Děkuji vám, pane Silva Kadeira. Teď eh, dostanou slovo kolegové zastupující jednotlivé výbory. Většina z vás dostane jednu minutu, prosím dodržte tento časový limit. Začneme paní Jatten Maki z výboru AFET. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já zde tedy hovořím jménem výboru Afet. Eh, ráda bych zmínila dvě věci. Za prvé, nákladová efektivita a opatření, jakým způsobem prostředky EU a členských států můžeme šetřit, tak, abychom zajistili, že za vynaložené prostředky dostaneme také náležitou protihodnotu. Je potřeba jednat nákladově efektivně a úsporně. Velmi často nemáme k dispozici konzultativní služby, které musíme draze nakupovat od externích poskytovatelů. Další bod, SVČ. Zde i nadále vidíme určité problémy. Všichni víme, že od začátku zde byl problém toho, že z těch takzvaných starých velkých členských států proudilo do SVČ daleko více zaměstnanců v porovnání eh, s počtem obyvatel. Konec konců i podíl žen je zde poměrně nízký. Nicméně eh, bylo nám slíbeno, že toto bude opraveno. Zatím bohužel k tomu nedošlo. Děkuji, pan Noizer za výbor DV. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, paní místo předsedkyně vážená rado. Já se zde hlásím o slovo jako politik pro rozvojovou oblast v oblasti zejména eh, humanitární pomoci. Týká se to tábora Tindu v Alžírsku a eh, pokud vím, tak humanitární pomoc pro Tindův a ostatní tábory, budeme-li se řídit touto zprávou, bude významně ponížena. Výbor KONT se odkazuje na případ z roku 2003, který byl vyřešen v roce 2007. A rok od roku se teď kontroluje, zda opatření, která jako výbor jsme přijali, jsou v pořádku nebo ne. Počet příjemců pomoci v Tindufu je znám, byl znovu ověřen vědeckými službami a já mám trošku obavu, že tato debata v podstatě mezi Marokem a Alžírskem povede k tomu, že humanitární pomoc nebude dostačovat v tomto, v tomto táboře. Prosím proto zítra hlasujte pro návrh 27. Děkuji pan Böge za výbor INTA. Máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Výbor pro mezinárodní obchod s radostí konstatuje, že kvota chybovosti se v roce 2013 snížila. Je potřeba konstatovat, že 29 všech transakcí v oblasti mezinárodního obchodu bylo postiženo ehm, určitými chybami, například nedostatkem plnění a jinými problémy připomínky účetního dvora, které se týkají eh, preferenčních obchodních dohod ze strany komise, musí být brány velice vážně. Opět ehm, nám i nadále chybí komplexní hospodářské hodnocení ze strany komise. Ehm, bereme také na vědomí doporučení eh, účetního dvora, co se týká slabin v kontrolách ex ante a ex post i v oblasti celních kontrol. Samozřejmě toto, toto je odpovědnost členských států a bude potřeba více se snažit. No a i nadále musíme konstatovat, že potřeba lépe kontrolovat podporu malých a středních podniků a e, zajistě, zajišťovat lepší spolupráci všech zúčastněných aktérů, což jak doufáme bude reflektováno i v rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Slovo má Markus Ferbr jménem výboru Ekon. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Výbor Ekon se samozřejmě výlučně e, soustředil na ty tři dohledové agentury, to znamená nad bankami, cenými papíry. A v zásadě vítáme práci těchto struktur, protože jsou velice důležité proto, abychom přispívali k jednotlo, jednotnosti aplikovaných pravidel v Evropské unii a bojovali proti fragmentaci finančních trhů. Na druhou stranu již kritizujeme, že všechny tři tyto dohledové orgány EBA, ESMA a EOPA Eh, jdou velmi daleko ve své činnosti na, eh, za rámec toho, k čemu byly ustanoveny. A proto bych rád poprosil, aby se tyto tři agentury držely toho, co mají od legislativy eh, za úkol, tedy od Rady a parlamentu a komise. Myslím si, že je v zájmu nás všech, abychom toto zajistili. Doufám proto, že poznámky výboru Ekon zítra budou hlasovány kladně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Harkin má slovo jménem výboru EMPL. Máte jednu minutu. Děkuji, já chci poděkovat panu Čarneckému za to, že ohlednil většinu mých námětů, které se týkají agentur, které jsou v rámci našeho výboru CDFA, Eurofant, Euro. E, e, eh, e, eh, i když tam jsou některé ještě mm, méně závažné věci, pokud jde o konflikt zájmu, ale i přesto lze skonstatovat pokrok a veškerá doporučení musí být eh, realizována a to se tak děje. Také i došlo k pokroku, pokud jde o implementace eh, komisního přístupu k decentralizovaným agenturám a eh, cestovní mapě, což by mělo především podporovat tu eh, kulturu výkonnosti, jak řekl pan Kajder. Dále zpráva účetního dvora také i snížila míru chybovosti ze 3,2% na 3,1% v roce což je v podstatě nej, druhá nejnižší míra chybovosti ve všech politikách, ale dále očekáváme, že se to bude zlepšovat. Děkuji a pan Lavia z výboru Envy Minuta. Děkuji, pane předsedo. Mm, jakožto eh, eh, navrhovatel za výbor Envy, tak dovolte, aby hovořil o rozpočtu, o těch pěti agenturách, které spadají do naší kompetence obecně eh, zde, pokud jde o implementaci, pokud jde o eh, mm, správné řízení zdrojí, které mají k dispozici tyto agentury, tak podle našeho názoru to je pozitivní. A my bychom, jak Evropská agentura pro životní prostředí, tak ta pozitivně může být vyhodnocována, má globální strategii v oblasti řízení, prevence, konfliktu zájmu. A pokud o EFSA, zde ceníme si úsilí v oblasti řízení a prevence e, konfliktu zájmu a snaží se o transparentnost ve všech oblastech, které spravuje dále, tedy interně i externě to platí. Pokud jde o CDC, také i vidíme, mm, že se velice snaží i e, korigovat e, chyby na základě předchozího hodnocení účetního dvora. Děkuji. Děkuji a nyní z výboru TAN na dvě minuty pan Pirensky. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor TRAN vítá vysoké, vysokou míru plnění pro tuto oblast a také to, že eh, chybovost je méně než 2% pro většinu těchto programů. Nicméně eh, nás nepokojuje, že u výzkumu ta chybovost stále zůstává nad 2% a také, že pro, soustavným problémem zůstává dodržování Eh, pravidel pro veřejné zakázky. Domníváme se tedy, že kvůli transparentnosti by komise měla zveřejnit eh, každoroční seznam všech eh, dopravních projektů spolufinancovaných Unii, také s, s, financovat, s financujícími částkami. Je tedy důležité také hledat silné synergie a koordinace mezi jednotlivými zdroji EU, financování, abychom zabránili zdvojování úsilí a také abychom zaručili účinné a efektivní využití těchto prostředků. Dále bych chtěl říci, že text v tomto usnesení o udělení absolutoria vypadá dost kriticky, velice kriticky. Byly tam určité příklady, které eh, by mohli uvítat třeba euroskeptici. Byly tam třeba kritika vůči Bulharsku, nebo i vůči jiným zemím východní Evropy. Údaje o těchto zemích říkají, že plnění eh, fondů nebo čerpání fondů v těchto zemích, eh, to jsou prostě samé chyby. Vůbec se nehovoří třeba o tom, že tam došlo třeba k pokroku, že tam byly dobré projekty. To je vlastně opomíjeno. Je to, jde to proti zájmu občanů. Není to objektivní a kritický přístup. Přístup k eh, socialistů a demokratů eh, je jiný, než bych chtěl říci, že jsem úplně nespokojen s prací paní Gresle. Děkuji nyní paní Michajlová za regi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní místopředsedkyně komise, vážený pane předsedo účetního dvora, Účastnila jsem se dnešní rozpravy na téma udělení absolutoria za rok 2013. Jsem předsedkyní výboru pro regionální rozvoj a byla jsem také zpravodajkou pro tento postup, o kterém zde hovoříme. Gratuluji paní Kresle za precizní, soustředěnou a podrobnou zprávu. Chtěla bych eh, zdůraznit, že jsem velice spokojená, že některé návrhy výboru REGI našly také své místo v tom závěrečném textu. Musíme se soustředit na vytvoření takové kultury, která bude usilovat o výsledky, o výkon, plnění, účelnost a musíme také brát v úvahu i dopad politiky soudržnosti, kde, jak jsme s potěšením zjistili, jak účetní dvůr, tak i komise e, přemýšlí stejným způsobem. Chtěla bych vás také upozornit na jednu věc pozastavení plateb by mohlo mít eh, negativní dopad. Děkuji. Děkuji za výbor Agri, má slovo pan Jár na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Výbor pro zemědělství se ve svém stanovisku zaměřuje na to, eh, že Není možné nadále ignorovat doporučení účetního dvora, protože má přímý vliv na naši práci. Dovolte mi tři poznámky. Já nadále prosazuji jednotný systém hodnocení chybovosti mezi komisí a e, účetním dvorem, protože jejich údaje se diametrálně rozlišují. Možná je to důsledek politického lobování. Za druhé, Vysoká chybovost, které se obávám v oblasti zemědělské politiky, se odráží i v byrokratizaci politiky. Konec konců máme zde dva druhy chybovosti. Jedna chybovost se týká um, používání prostředku a druhá se týká systému jako takového. No a za třetí, uh, skutečně mě znepokojuje nedostatek informací, který proudí z členských států, protože v roce 2013 e, v téměř v polovině případů uh, ze sedm, zhruba 70 musela komise chybovost korigovat korigovat. Děkuji mnohokrát za výbor pro rybolov. Má slovo pan Kadek na jednu minutu. Pane předsedo, paní komisařko, já bych chtěl připomenout hlavní roli Evropské eh, agentury pro kontrolu rybolovu, rybolovu, která eh, hraje důležitou roli při reformě společné rybářské politiky a především pokud jde o eh, ty odlovy, o tom jsme dnes hlasovali, především i od svého začátku provádí kontrolu dozor a garantuje koordinaci kontrolních činností ve všech členských státech. Já jsem velice rád, když čtu to, co říká účetní dvůr, pokud jde o regulérnost Eh, rozpočtu a jeho plnění za rok 2013. Chci poděkovat agentuře za vynikající plnění závazků na 99% i plateb 84%. Eh, Také i eh, rád vidíme, jakou mírou tedy realizuje ty prostředky přesunuté z jednoho období do druhého období, takže zde chci poděkovat i řediteli této agentury pro kontrolu rybolovu. Děkuji. A nyní z výboru pro kulturu pan Maura Barandrian. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci říci, že já jsem s uspokojením si přečetl, že e, tento rok, pokud jde o Erasmus Plus a Tvůrčí Evropa 2007 až 2013, že tamto plnění bylo stoprocentní, ale pokud jde o ostatní programy, tak Výbor pro kulturu e, říká, že bohužel bohužel pro občany, takže zde eh, zde eh, těžko tedy mm, Evropa podporuje, eh, podporuje tedy aktivity, které se týkají občanů a i podle Eurobarometru tam se hovoří o tom, že je špatný přístup ke kultuře a zde tedy špatně plníme ten náš úkol, to znamená chránit evropskou kulturu a proto si myslím, že je nutné posílit nástroje Evropské unie určené na podporu evropské eh, kulturní agendy. Děkuji. Děkuji. A za výbor Libe paní Kiom. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Jako každý rok účetní dvůr eh, pro, eh, zanalizoval eh, účetnictví devíti agentur, které spadají do naší kompetence a absolutorium vždycky nás nezbuzuje nějaký velký entuziasmus, ale je to velice politicky důležité. Takže zde i v oblasti svobody práv a justice byla vytvořena agentura, jejíž rozpočet je velice nízký, ale je zde velké riziko, pokud jde o reputaci této agentury, protože tato agentura je velice viditelná v členských státech a má velký vliv na vypracovávání politik, na rozhodování a aplikaci programů, a to v sektorech, které jsou velice citlivé pro každodenní život našich spoluobčanů. Pokud jde o e, rozpočet všech těch subjektů, tak zde mm, bilance je pozitivní, v zásadě existuje k vylepšení, mm, protože byly vzaty v potaz e, doporučení z předchozích let, ale je třeba apelovat na tyto agentury, aby zlepšovaly e, rozpočtové plánování, mm, transparentnost fungování rozpočtu, optimální čerpání rozpočtu. Děkuji. Děkuji a za Výbor FEM má slovo paní eh, Garcia Pérez Minuta. Děkuji, pane předsedo. Rovnost pohlaví, to je základní princip Evropské unie a tudíž by tam měla být priorita ve všech našich politikách a také i eh, v plnění rozpočtu. Eh, výbor pro práva žen eh, mm, již dlouhou dobu připomíná, že je třeba provádět studie dopadu, abychom věděli, jak plnění různých programů a projektů, jaký má to dopad právě na rovnost mezi muži a ženami v EU ve všech nástrojích, které máme v těchto programech e, evropských fondů, jako Soudržnost, Evropský sociální fond a všechny další programy, které spolupracují s organizacemi, které pracují v této oblasti. A velice pozitivně hodnotíme plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost pohlaví. Myslíme si, že bychom měli dát další impuls, vylepšit tento institut tak, abychom měli větší možnost eh, nechat si provádět studie v této oblasti. Děkuji. A nyní politické skupiny, pan eh, Piper minuta. Děkuji mnohokrát. Eh, já jsem si přesedl Děkuji paní Gresle za velice smysluplnou zprávu, která hovoří přesně o tom pravém. Já jako bývalý zpravodaj jsem rád za to, že komise přebírá více odpovědnosti za použití strukturálních fondů v členských státech rovněž eh, přebírá odpovědnosti v dalších oblastech. Nicméně další obavou jsou strukturální výdaje. Komise musí jasně říci, eh, jaká data jsou podkladová pro, jedy, pro její práci z členských států. Je potřeba zaměřit se na ty oblasti, kde jsou problémy. Není možné všem zavádět přísná pravidla kvůli pár provinilcům. Eh, co se týká parlamentu, vidíme zde pozitivní signály v zprávě budov a šetření nákladů, nicméně potřebujeme stále ještě více transparentnosti. Co se týká personálních výdajů, zde jsme eh, zadali určité lhuty, ale eh, je potřeba lépe hodnotit náklady na další projekty, například eh, Lux Prize anebo Dům evropských dějin. To jsou nové výdaje, které musíme více kontrolovat, očekávají to od nás občané, konec konců je to náš politický závazek. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní Ayala Sender, dvě minuty. Gracias, Děkuji, Pane předsedo, já chci poděkovat eh, panu předsedovi Kaldejrovi, eh, eh, který přišel a vždycky nám pomáhá při těchto absolutorích a je třeba zajistit, aby aby věděli e, poplatníci, že se správně čerpají a realizují prostředky. Také chci poděkovat panu Rejsovi za radu, i když s ním e, nesouhlasíme, pokud jde o roli našich institucí v proceduře absolutoria, ale nestarat se naději. Dále chci přivítat i paní komisařku Georgievu, která e, určitě nám hodně pomoci, eh, protože je velice schopná eh, i ještě jít do hloubky věcí. To je velice komplikovaná věc. Šlo o to i v podstatě dát absolutorium komisi, která již neexistuje. To je Barosova komise, kterou jsme zde zkoumali. Ale teď máme nový systém, a, ale šlo o to udělat takovou bilanci a uznat pokrok a i pro, provést nej, nezbytná doporučení nové Junckerovy eh, komisi. To je business as usual. Potom paní Kresle předsedkyně eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže tam my jsme chtěli, aby všechny skupiny měly mandát, aby mohly tedy eh, získat, eh, abychom měli tedy zprávu vyváženou a neutrální a solidní. Takže zde a mm, vždycky, mm, ať jsou to tedy, mm, ať je to tedy ten tábor v Indii, ať to jsou další nevládní organizace, tak víme, že tady pořád ještě existují velké slabiny. Nikoho asi nepřekvapí, že jsme zjistili, že Paní Gressle eh, byla vždycky ochotná nám eh, vysvětlovat to riziko 2% eh, v jednotlivých sektorech a zde my hm, jsme ale ve výboru hned takové excesy jsme zarazili, pokud jde o hm, tyto různé návrhy. Zde hm, i zpravodajka tedy vytvořila zprávu, kterou jsme museli takto korikovat. Já doufám, že podobné postupy se nebudou opakovat do budoucna. Děkuji, pan Kelmel, minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Rozpočet EU e podle stanoviska účetního dvora byl čerpán řádným způsobem. Za to my děkujeme jako EKR všem zodpovědným službám EU, zejména účetnímu dvoru za provedenou kontrolu. Pro nás je řádnost celého rozpočtu naprosto zásadní. Je potřeba vydávat evropské, prostředky z evropského rozpočtu pro důležité věci a postupovat velice šetrně. K tomu potřebujeme mimo jiné také subsidiaritu, ale to vždy není ten případ. Stále častěji máme, bereme na sebe v EU úkoly, které bychom na sebe brát nemuseli, které by mohly dělat členské státy. Například těch víc než 40 agentur. Ptáme se, je to skutečně všechno nutné mít na evropské úrovni? Je hospodárné, kromě komise, mít ještě agentury? Například eh, Institut pro otázky rovnosti. Eh, říkáme si, zda je vůbec nutné něco takového mít. Myslíme si, že spíš ne. Děkuji. Děkuji, pan Teurer má dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, pane eh, prezidente účetního dvora, dámy a pánové, milí kolegové. Eh, chtěl bych jménem ALDE poděkovat Evropskému účetnímu dvoru. Vy jste pro nás eh, rozhodujícím způsobem důležití. Je potřeba, abyste upozorňovali na chybné používání peněz a abyste hlídali administrativy institucí EU. Chtěli bychom celkově vzato na tomto místě říci, že centrální požadavky frakce ALDE, to znamená lepší rozpočtová kontrola, Eh, jsou úkoly, které byly komisí zohledněny a byly prováděny i členskými státy. Eh, byly předkládány různé korektury a výhrady tak, aby mohlo docházet k lepšímu využití prostředků. V podstatě 80% EU rozpočtu bylo členskými státy využito a my doufáme, že komise bude eh, v tomto trendu pokračovat, protože chybovost zejména v regionální, strukturální a zemědělské politice stále příliš vysoká. A zprávy účetního dvora jasně ukazují, že zejména eh, máme potřebu, aby členské státy se zlepšovaly, to znamená, hovořím hlavně k zástupcům rady. Máme zprávy účetního dvora, které říkají, že zejména eh, udílení, eh, rozdělování finančních prostředků a celý tento proces je příliš složitý a pro všechny, zejména regionální organizace, nebo pro většinu regionálních organizací a malých eh, obcí je ten proces naprosto nestravitelný. Je potřeba ten proces zjednodušit a snížit byrokracii, byrokratickou zátěž. Better spending musí být naší hlavní prioritou v agendě EU. Lepší rozpočtová kontrola si vyžaduje nové nastavení našeho rozpočtu, eh, tedy orientaci na výsledky. A zde předpokládáme, paní Georgievo, že eh, dostojíte svým svým slibům a dostaneme od vás brzy řádné a konkrétní návrhy. Doufáme, že i členské státy budou pokračovat dále a že dojde k, konečně k zjednodušení administrativy, což je nejlepší a zaručený způsob, jak snížit chybovost. Děkuji paní Kári Guengel, dvě minuty. Tak, forman. Já vil eh, gerne starte med tak. Děkuji. Děkuji za slovo. Nejprve mi dovolte poděkovat kolegům z výboru, kteří připravili vynikající zprávu. Myslím si, že opět se ukázala výborná spolupráce. Byť se neschodneme na všem, tak máme dobré výsledky. Také bych chtěla poděkovat auditorům za jejich zevrubné zprávy, které jsme od nich obdrželi. Bohužel letos opravdu máme důvody, proč být kritický. Když se podíváme na chybovost, tak je to stále ještě vysoké. Je to 4,7%, což není přijatelné miliardy eur, které byly buď eh, nějak chybně vynaloženy nebo dokonce byly nějakým způsobem zneužity, mohly být eh, využity třeba k vytvoření nových pracovních míst nebo k eh, ochraně životního prostředí. Takže myslím si, že nemůžeme za to udělat absolutorium komisi. Zároveň také zjišťujeme, že rada zřejmě ani nechce zvýšit transparentnost a zlepšit demokratické postupy ohledně um, udělení absolutoria, protože to bylo v roce 2007, 8, 9, 10, 11, 12 a teď opět je to tak, že rada zamítá otázky parlamentu, které se týkají rozpočtu. A právě hm, z toho důvodu nechceme eh, dát, eh, nechceme udělat eh, absolutorium. Myslím si, že to je opravdu skandál, že nám nedovolí přístup k určitým informacím. Já musím pouze odkázat na takovou gentlemanskou dohodu ze 70. let. Dámy a pánové, opravdu to musíme brát vážně, protože to dlužíme našim občanům. A musíme se všichni semknout a bojovat proti této reakci. Prostě nemůžeme dovolit to, aby rada neodpovídala na naše dotazy. Potřebujeme transparentnost. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Stes. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto udělení absolutoria je vlastně posledním rokem minulého programovacího období, které končí rokem 2013 a proto bychom měli vyvodit určité eh, výsledky. 4,7% to je opravdu stále vysoká chybovost. Musíme si uvědomit, že taková chybovost je častá v programech stíleného řízení. Někde je to dokonce 5,2 ta chybovost, což není dobré. Členské státy navíc vůbec eh, ani nevěděli o této situaci. Sou, sou, souhlasím s panem Kajderou, že je důležité tyto věci řešit. Eh, už o tom opozornila, eh, už na to opozornila i paní Gresle ve své zprávě musíme každého pohnat k odpovědnosti, ať to jsou tedy regiony a jejich zástupci nebo vnitrostátní eh, úroveň. Každý musí nést svou politickou odpovědnost. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Vali, minuta a půl. Ano, děkuji, pane předsedo. V proceduře absolutoria bohužel opět dochází k zablokování evropského projektu, protože to blokují různé strany různých členských států a v podstatě se vynakladají prostředky bez toho, aniž by měli, eh, aby měli přidanou hodnotu téměř 300 eh, eh, milionů Eh, se dá 300 mm, miliard se tedy využívá z evropského rozpočtu a eh, zde ale to jsou zdroje, které se často zde užívají mm, eh, pro různé strany a mm, i skandálně třeba i se přispívá do různých nadací, různých politických skupin, které v roce 2013 dostali více než 30 milionů euro a 11,3 dostali z toho nadace, zbytek politické strany takže to se zvýšilo o 170% e, e, bez nějakého důvodu. Meziročně došlo k velkému nárůstu, takže zde skutečně to je mm, pro, velice důležité pro naši frakci. Tady ty regionální fondy, další fondy by se měly řídit transparentněji a především se zaměřovat na performance, na výkonnost v oblasti zaměstnanosti a e, ne tedy vytvářet něco, kde již není, kde se vlastně nevytváří žádná mm, pracovní místa. To jsou zbytečné projekty. Já chci poděkovat všem kolegům z výboru Kokobu, paní předsedkyni, která má jasnou pozici, chce bojovat proti korupci a podvodům. Já doufám, že zde e, i hodně těchto věcí ze strany budou implementovány i jak komisí, tak členskými státy. Děkuji. Acceptați un card albastru din partea domnului Negrescu. Souhlasíte s modrou kartou od pana Negresku? Pane Negresku, máte slovo.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 hovořil o politických stranách, jako kdybyste nebyl součástí politické strany, jako kdybyste nebyl součást politické skupiny. Vy hovoříte o eh, penězích Evropské unie, jako kdybyste vy nedostával plat od Evropské unie. Takže musíme eh, všichni se snažit spolupracovat eh, jako evropské instituce, tak abychom je používali tyto prostředky ku prospěchu evropských občanů, ale ne, přece nemůžeme takto podkopovat demokratické principy. Já chci připomenout, my jsme e, politické hnutí v Itálii, které e, odmítlo 40 milionů euro příspěvku právě na tyto strany, protože my jsme hnutí a my děláme všechno, takže získáváme prostředky od dobrovolníků, občanů. Takže to je náš hlavní impuls pro to, abychom se snažili o politiku, která bude blízko občanů a která se bude financovat jinak. My jsme jako delegace Eh, Cinque Stelle jsme se vstali tedy těchto prostředků na strany a řadce, protože si myslíme, že tady jsou jiné způsoby, jak financovat politickou aktivitu. Minut 30 sekundy jedna minuta půl, pan Alio. Kolegové, zpráva o absolutoriu, eh, tak tam mě vede k tomuto konstatování. Systematické plnění rozpočtu komisí a členskými státy, to je velice pochybné, což vede k tomu, že bychom měli vůbec hovořit o meritu celé věci, o no, podstatě evropských institucí, protože hm, ať je to rozvoj venkova nebo regionální eh, rozvoj, tak tady máme velké pochybnosti. O tom hovoří účetní dvůr má velké pochybnosti o údajích a datech, které poskytují členské státy, které jsou mylné, což ukazuje, že ten systém nefunguje, poněvadž se tam opakují chyby, které se neopravovaly v čase, což je zcela eh, ukazuje, jak toto schéma je zastaralé, sklerotické a i agentury, to je poslední věc, kterou se zabýváme, to znamená, jak tam třeba se zadávají veřejné zakázky, jak tam jsou konflikty zájmu u některých expertů. Je třeba, abychom věděli, jak je to s tou agenturou, která se E, specializuje MG, která je předmětem vyšetřování již od roku 2011 a nic se neděje. Je to mezinárodní organizace, která v podstatě dostává evropské fondy bez toho, aniž by se konala výběrová řízení. Dostali 130 milionů euro. Olaf má za to, že v podstatě legální existenci a e, e, že tedy my chceme jako poslanci mít veškeré transparentní informace o tomto. Děkuji. Ehm, Damna Děkuji, slovo má paní Schmidt, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rozvojová pomoc, ehm, která je z velké části financována z Evropského rozvojového fondu, ehm, musí být podle mě předělána podle nových pravidel. Chybovost poznamenaná účetním dvorem je až příliš vysoká. Pakliže chceme vydávat peníze v nejchudších regionech světa a pomáhat lidem, je potřeba, aby i dané regiony hrály s námi stejnou hru a plnili potřebné indikátory. Pakliže se to neděje, je potřeba rozvojovou pomoc pozastavit, protože není možné, aby k platbám docházelo i tam, kde nelze dohledat, co se v rámci národních rozpočtů pak s těmi penězi udělá. Podobně problematické jsou víceleté finanční závazky, které se počítají a které se mohou počítat až podle celého období. Je potřeba mít jasná bilanční kritéria a kritéria úspěchu, definovat je, dodržovat je, kontrolovat je. Kromě toho potřebujeme v oblasti rozvojového fondu více flexibility, tak, abychom mohli lépe reagovat na náhlé katastrofy a výjimečné události, například jako v nedávném případě prchlíku u Lampedozy a nebo u e, právě se stanovších zemětřesení v Nepálu. Je potřeba naše pomoc. Není možné, Eh, jak si poskytnout malou dávku peněz a doufat v nejlepší. Je potřeba soustředit se na specifické projekty, které udržitelným způsobem budou pomáhat lidem přímo v terénu. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Liberacky, na minutu a půl. Debatujeme. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o udělení absolutoria za rok 2013. Byl to poslední rok minulého programovacího období, minulého finančního rámce. Musíme si ale také uvědomit, že ti minulí komisaři už nejsou zde zastoupeni, takže to je také důležitý faktor tohoto procesu. Ale co je nejdůležitější, je to, jak se využívají finanční prostředky, plus jak je to s chybobostí chybovost ve výši 4 až 5 to je mnohem vyšší, než jsme plánovali, co jsme, jsme očekávali. Takže jak, poučili jsme se třeba z finanční krize? Myslím si, že bychom se měli možná poučit více, že by zde mělo být více závěrů. Také hovoříme o orientaci na výsledky. Měli bychom definovat své priority a zamyslet se nad tím, jak je provádět. Také zde musí být společná metodika, kterou bude používat účetní dvůr a komise při přípravě svých zpráv. Také je důležité zamyslet se nad ukazateli. Myslím si, že metodika účetního dvora by měla být ohodnocena. V této zprávě mi něco chybí, je to možná nedostatečná vyváženost. Na jedné straně hovoříme o chybách, ale musíme také ukázat i to, kde došlo k pokroku. Děkuji, nyní pan Ashford, jedna minuta. Vážený pane předsedo, my zde nyní pracujeme s výrazně sníženým víceletým finančním rámcem. Prioritou tedy musí být to, abychom ty peníze, které máme, aby pracovali lépe. To znamená to výrazné změny v přístupu a v kultuře celé řady evropských institucí a, v, a také změny v tom, jak jsou odpovědné při vynakládání prostředků. Také zde musíme usilovat o přidanou hodnotu a hodnotu za vynaložené peníze. O tom se také hovoří v této auditní zprávě. Chtěl bych tedy poděkovat auditorům za to, že také zdůraznili nutnost vyšší transparentnosti a demokratické odpovědnosti při rozpočtovém procesu. Myslím si, že eh, také musíme mít větší roli v tom, jak eh, zavádět eh, audity, které usilují o kontrolu dobrého plnění. Jsem, doufám, že budeme moci spolupracovat, abychom dokázali rozpočet využít tak, aby měl lepší cíle a výstupy, aby zde bylo lepší monitorování, provádění a také celkově i lepší hodnota za vynaložené prostředky. Souhlasíte s modrou kartou od pana Musa. Pane Ešvolde, souhlasil byste, že když hovoříme o rozpočtu a rozpočtové kontrole, o tom, o čem jste hovořil, že je zde vlastně určitá linie, která nemůže být překročena. Na jedné straně je 11 členských států, které platí, a na druhé straně jsou další státy, které ty peníze dostávají. A je zde prostě určitá průrva, eh, kterou nelze mm, nějakým způsobem přemostit. Souhlasíte s tím, že je zde tato situace? No, pokud byste souhlas, pokud byste stále roz, zdůrazňoval tu průrvu a ty rozdíly, tak byste nikdy nedosáhl evropské 28. Myslím si, že bychom měli spíše zdůrazňovat ty věci, které máme společné a ty, které fungují, a ne zdůrazňovat ty, které jsou mezi námi, které nás rozdělují a které nefungují. Děkuji. Myslím si, že všichni vynakládáme peníze a všichni dostáváme peníze, říká pan předseda. Nyní pan Ali minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážená místo předsedkyně Georgievo, pane Caldeiro, máme zde návrh eh, pro udělení absolutoria z roku 2013. Hovoří se zde o kontrolách a o tom, o tom, jak fungovaly agentury v roce 2013. Když hovoříme o agenturách a o jejich fungování, tak si musíme uvědomit, že agentury mají optimálně vynakládat prostředky, aby plnili svůj úkol, aby přinášely přidanou hodnotu svým občanům. Nedávno se zde řešily otázky migrace a chtěl bych upozornit na případ agentury Frontex. Frontex má um, se věnovat ochrany hranic v souladu s eh, chartou EU. Chtěl bych se zeptat, do jaké míry plní agentura Frontex své účely na vnějších hranicích, své úkoly na vnějších hranicích. Chtěl bych upozornit na situaci na vnějších hranicích. Je důležité pomáhat eh, členským státům třeba v návratových operacích. To jsou věci, které jsou aktuální zejména v posledních letech, kdy došlo také ke změně uh, Evrop, strategie Evropské unie ohledně zdrojů a také došlo ke zhoršení situace a k většímu přílivu migrantů do EU. Já zastupuji Bulharsko, což je jedna ze zemí, které má také vnější hranice, na nichž se také stále stupňují migrační tlaky. Zdůrazňuji tedy za prvé, musí zde být lepší role agentur a také musí se lépe distribuovat prostředky. Prostředky, které jsou vynakládány musí mm, nést výsledky a musíme teď mluvit o dělení absolutoria. Sekundy. Děkuji, nyní pan Šolte. Hvala za besedo, spoštovaná komisárka, spoštovaný předsedník Evropského. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážená paní komisařko, pane předsedo účetního dvora. Eh, děkuji paní Gresle za skvělou zprávu a děkuji také všem ostatním kolegům z výboru pro rozpočtovou kontrolu a děkuji také účetnímu dvoru. Dnes už jsme několikrát slyšeli, že zpráva účetního dvora upozorňuje na některé důležité věci, například na chybovost, která sice poklesla, ale ne tak moc, jak bychom si byli představovali. Naše přání je takové, aby veřejné prostředky byly, nakla- byly, byly utráceny transparentně. To vše platí, ale u jedné věci se neschodneme a tady jde o projekt ITER. Já bych rád zdůraznil následující. Špatné plánování od roku 2006, eh, kde náklady stouply na 16 miliard euro, přičemž ten projekt má být dokončen do roku 2027, pak zde jsou různé chyby, špatné zprávy a tak dále. To vše konstatuje účetní dvůr, například eh, rozsah výsledků a nerealistický časový plán. To vše znamená, že by bylo nezodpovědné tomuto projektu dát absolutorium za rok 2013, protože pakliže bychom absolutorium udělali, negovali bychom závěry účetního dvora a to, co jsme si sami schválili. Doufám, že poslanci tomuto projektu absolutorium neudělí. Děkuji. Děkuji, pan Dartmouth. Děkuji vám mnohokrát těch 155 miliardách v rozpočtu EU je mnoho rozpočtových položek, e, o kterých stojí za to mluvit, ale pro tuto chvíli vynechám položku týkající se těch 35 lidí, včetně jednoho uvaděče, kteří jsou alokováni do parlamentu. To jsou skutečně pouze kancelářské e, krysy, která, e, které sedí v kanceláři, která skutečně pouze je jaksi politickým ornamentem. Chci se soustředit na předpřístupovou pomoc, která se vyplácí kandidátským státům. To bylo 11,5 miliard euro za období 2007 až 2013. A pak ještě jedněch 11,7 miliard již alokovaných na období 2014 až 2020. Nicméně kontext eh, kandidátských států je, jak říkal pan Juncker, a cituji, v příštích pěti letech nebudou k EU e přistupovat žádné nové členské státy. Konec citátu. A tím pádem je velmi složité pochopit, proč kandidátským státům dáváme předpřístupovou pomoc na této úrovni. E, velmi těžko chápu, proč vůbec dostávají jakoukoliv předpřístupovou pomoc. A pak je zde ještě jedna ohromná abnormalita a to je množství předpřístupové pomoci, které dáváme Turecku. V dnešní době Turecko systematicky porušuje lidská, eh, lidská práva a konec konců nechce ani uznat, co se stalo před stolety. Eh, děkuji, je zde modrá karta od pana Jakovčiče. Přijímáte-li? Přijímáte. Prosím, pane Jakovčiči. Eh, děkuji vám mnohokrát ehm, za to, že jste přijal tuto modrou kartu. Říkám si, Odkud eh, pochází ta vaše eh, zlost na země, které dostávají pomoc od EU a které se chtějí stát našimi členskými státy? Proč tolik špatných slov? Konec konců i má země dostávala předpřístupovou pomoc a teď jsme tady v Evropském parlamentu a jsme vaši kolegové. Skutečně nesouhlasím s tímto vaším přístupem, pane kolego. Eh, já jsem pouze upozorňoval na to, že zde jsou obrovské sumy, které se alokují v rámci nástroje pro předpřístupovou pomoc. Eh, a o kterých lidé velmi často vůbec nevědí, zejména ve Velké Británii. A to přesto, jak jsem sám říkal, jak říkal pan Juncker, já jsem to neříkal. Pan Juncker říkal, že v příštích pěti letech nikdo do EU nepřistoupí. Nedává vůbec smysl jim dávat takovéto peníze. Je to obrovská, obrovské plítvání peněz a je to v podstatě předvídání určité eventuality, která pravděpodobně nenastane. A upřímně řečeno doufám, že k tomu nedojde v případě Turecka. Děkuji. Je zde modrá karta od pana Kirkhopa. Přijímáte? Prosím. Pan Kirkhope. Eh, Lorde Dartmouthe, nemyslíte, že je zde takový drobný nádech pokrytectví ve vašem dnešním večerním příspěvku? Eh, když vzpomeneme finančních otázek, které zatížily stranu UKIP v posledních letech. Eh, skutečně jste si tak jistý v kramflecích, když se odkazujete na tyto detaily, které zde uvádíte? Eh, já bych řekl jednu věc. Toto je skutečně velmi eh, levný argument naprosto nevalidní a nezaslouží si eh, jej vaše strana, vaše frakce, ani vy, kterého já jinak ve všech kontextech respektuji. No, je zde další modrá karta, ale prosím, kolegové, abychom se posunuli dále, protože už máme spoždění a já bych rád poprosil pana Zdechovského, aby si vzal slovo na minutu a půl vážený pane předsedající děkuji za slovo vážená paní komisařko vážený pane předsedo účetního dvora dámy a pánové nejdřív mi dovolte abych srdečně poděkoval za skvělou zprávu paní grle která odvedla opravdu výbornou práci. já jsem se věnoval agenturám. velké množství dva evropských agentur se potýká s různými problémy od střetu zájmů přes nízkou transparentnost

Děkuji, pan Von, minuta a půl. Eh, eh, Já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za práci na tomto absolutoriu jako jeden ze stínových k agenturám, tak bych se chtěl zaměřit eh, ve svém příspěvku na to, že především chci poděkovat zpravodajce za tuto práci a říci, že socialisté, demokraté eh, eh, budou respektovat pozici výboru a odhlasují absolutorium pro všechny agentury, kromě EIT. Nicméně, EIT eh, e zaznamenala eh, určitý pokrok v minulých letech, takže určitě později ke konci roku si zaslouží absolutorium. Naše frakce předložila celou řadu pozměňovacích návrhů. Horizontální zprávě především se týká otázku, otázky zaměstnanců. Například jsme proti tomu, že bychom tam měli další škrty zaměstnanců, eh, kromě toho, co již bylo dohodnuto. Dále bychom byli proti škrtům, které by znamenaly, že agentury by měly problémy při plnění svých mandátů. Ano, některé agentury hm, podle eh, hm, sítě agentury eh, zažívají problémy kvůli nedostatku pracovníků, eh, takže personální rozpočet by měl být takový, aby každá agentura mohla plnit své úkoly, svůj mandát a ne hm, podle nějakých svévolně stanovených čísel či škrtů. Také tyto agentury, které dostávají financování se poplatků, tak by měli mít větší flexibilitu ve svých eh, personálních požadavcích. Děkuji, pan eh, Sulík, minuta. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, komisařko, Evropský účetní dvůr má rozpočet 140 milionů euro ročně. Za to dostaneme jednu zprávu, která nemá vliv na nic, a kromě toho ještě nějaké podněty, že jsou určitá podezření z korupce, to, co bylo podáno na OLAF. Za rok 2014 Evropský účetní dvůr podal 14 podnětů OLAFu. To je přesně tolik, kolik jsem podal já. Jeden europoslanec také podal 14 podnětů za rok. A právě v eurofondech je velké množství korupce, poněvadž lidé si myslí, že tyto peníze padly z nebe. Já si myslím, že to je výsměch všech daňových poplatníků a Evropský účetní dvůr s rozpočtem 140 milionů euro podá za jeden rok 14 podnětů a korupce existuje de facto v každém projektu. Eh, samotný účetní dvůr je nejhezčím příkladem plítvání z eh, penězi evropských daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji. A eh, Pan Gerbrandy nyní minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za výroční zprávu, a to především, poněvadž účetní dvůr zde poukázal na základní problém evropského rozpočtu. Tento rozpočet se neopírá o výsledky Účetní dvůr nám říká, že členské státy využívají metody eh, use it or lose it eh, a mm, v podstatě výsledky nehrají žádnou roli při hodnocení nakonec. A druhý příklad, eh, zvláštní zpráva za minulý rok. Výdaje, které byly bez viditelných prokazatelných výsledků třeba mm, eh, otázka zpracovatelského potravinářského eh, průmyslu 5,5 milionů euro, to je jeden program, nebo potom další program, třeba to jsou opatření Euro, eh, mm, fondu pro rozvoj venkova 10,7 milionů, a takže to také nebylo transparentní, takže mm, na, to je neuvěřitelné je to velká částka bez jakýkoliv, jakéhokoliv výsledku, který by z toho vznikl takže bychom se měli orientovat na výkonnost, tedy na výsledky. Je třeba zcela převrátit, změnit, přehodnotit evropskou rozpočtovou politiku. Jsem rád, že výbor pro rozpočtovou kontrolu podpořil moji myšlenku, to znamená vytvořit poradní skupinu. Děkuji. Děkuji a nyní minuta a půl pan Javor. Děkuji, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych vás upozornit na dvě věci, které se týkají udělení absolutoria. Za prvé je to transparentnost. Tato zpráva je malým krůčkem k tomu, aby se zvýšila transparentnost. Je zapotřebí učinit ještě celou řadu dalších kroků. Evropský parlament musí být transparentnější, také i třeba systém poslaneckých náhrad musí být transparentnější. Jsou zde také návrhy které o tom hovoří v textu, ale myslím si, že zapotřebí pokročit ještě dále. Druhá věc, kterou bych chtěl nastolit. Co se týče Evropského parlamentu, musíme říci, že nemáme třeba povinnost na konci roku účastnit se jednání v Paříži. Mohli bychom třeba snížit svou vlastní uhlíkovou stopu. Mohli bychom také tím pádem i ušetřit. No a co se týče agentur, tak já zmíním dvě. Frontex a tragédie, které eh, nastaly v nedávných dnech a týdnech. Také je důležité upozornit na Frontex a financování této agentury. Ale i tam vidíme nedostatečnou transparentnost, je zapo- můžeme jejich rozpočet navýšit pouze, pokud budou transparentnější. Děkujeme. Nyní pan Marinesku, minuta a půl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Skupina EPP podporuje partnerství soukromo-veřejného sektoru, které jsou také schopné reagovat na potřeby Evropanů. Tyto systémy je zapotřebí podporovat. Dnes hovoříme o udělení absolutoria pro sedm agentur, eh, pro několik agentur, například pro agenturu Artemis. Je to společný podnik Artemis. Návrh pro rozpočtovou kontrolu navrhuje odložit udělení absolutoria. My bychom chtěli říci, že problémy, na které upozornil účetní dvůr, například na ty audity expos, takže tak že tyto problémy zapotřebí řešit. Artemis, Eniak a ještě další eh, společné podniky byly, dostali eh, absolutorium výboru pro rozpočtovou kontrolu. My jsme požádali ještě o další informace, které se týkají třeba praktických výstupů jejich práce. Navrhuji, aby účetní dvůr zmiňoval ve všech kontrolních dokumentech všechny partnery, a doufám, že také nahrazení ředitele nebo vedoucích pracovníků v ITERu eh, také pomůže splnit eh, cíle. Děkuji nyní paní Karembach. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Paní komisařko, dnes si osvětlujeme na to, co se eh, špatně dělo, pravděpodobně špatně dělo v rozpočtu eh, za rok 2013. Chybovostní kvota 4% je něco, na co nemůžeme být pišní, ale musíme se z toho poučit. Do budoucna proto potřebujeme hlavně kontrolní zprávy a proto jsem tak vděčná za dobrou spolupráci s účetním dvorem, která nám odhaluje chyby minulosti. Nicméně ukazuje nám i na to, co musíme dělat do budoucna. A um, já se chci zabývat i těmi 96%, které dopadly dobře, kde se plnily programy, kde členské státy a agentury e, naplnily očekávání, která jsme do nich vložili například, kde se e, správně aplikovaly programové prostředky a tak dále. Musíme vnímat i to, co se dělo dobře a i z toho se poučit. Samozřejmě to, kde se děly chyby, nám může e, ukázat, co musíme dělat do budoucna. Například eliminovat byrokracii, potřebujeme přístup k evropským prostředkům, eh, které se neschovávají za chybami a já doufám, že se v této oblasti prosadíme i nadále. Myslím si, že potřebujeme kontrolu, ale především potřebujeme do budoucna se z těch kontrol poučovat. Děkuji. Pan Celer. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobrá zpráva pro komisi je, že absolutorium za provádění rozpočtového plánu 8., 9. a 10. Evropského rozvojového fondu Rozvoj 2013 může být uděleno. Nicméně stále vidíme vysokou chybovost u provádění projektu, jak konstatuje účetní dvůr, a máme zde také určité pochybnosti o tom, zda zamí, zamýšlené rozvojové cíle v některých zemích skutečně plní svůj účel. Je potřeba podívat se na rozpočtové nástroje, které je do budoucna potřeba více kontrolovat a není nutné je aplikovat v takovém rozsahu jako do posud Evropský rozvojový fond ehm, financuje ehm, některé aspekty rozvojové politiky, nicméně jsou do něj integrovány i jiné finanční nástroje. Ehm, rok 2015, rok rozvoje v EU, který právě běží, vyjednávání o cílích tisíciletí, jednání o udržitelných cílích na úrovni OSN, další jednání o budoucnosti dohody z Kotonu za rok 2020 a nový finanční rámec nám musí poskytnout příležitost k tomu, abychom zajistili lepší koherentnost rozvojové politiky EU a jejich členských států. A o to se musíme snažit. K tomu pro mne i patří i zapojení Evropského rozvojového fondu do celkového rozpočtu EU aby se dosáhlo demokratického řízení při utváření rozpočtu a vyšší transparentnosti při jeho provádění. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Pan Novakov, minuta a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně bylo teprve 8 let, kdy Bulharsko zažilo jednu z největších krizí ve svých moderních dějinách. Tehdy fungovalo jen velmi málo vládních institucí a lidé se potýkali s celou řadou problémů. Od té doby uplynulo mnoho času. My jsme se z této zkušenosti poučili, Bulharsko už je dnes členským státem EU po dobu několika let a já sám mohu říci, že jsme dosáhli skutečných výsledků, skutečných úspěchů. Myslím si, že naše dnešní rozprava by se měla soustředit také na naše úspěchy. Konec konců podle údajů Evropské komise došlo v Bulharsku k absorpci zhruba 75% prostředků z evropských fondů. Objevila se určitá kritika eh, v oblasti programu pro rozvoj venkova, ale dnes můžeme říci, že celá řada příjemců pracovala velmi dobře. Máme 7 milionů, eh, které, které byly vyplaceny eh, z fondu pro podporu eh, rybolovu. A já si myslím, že instituce v naší zemi dnes fungují poměrně dobře a že to prokáží jasně zprávy v budoucnosti. Děkuji paní Gresle za její profesionalismus. Děkuji, dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Slovo má pan Marias na jednu minutu. Pane předsedo, večerní, tato večerní diskuze eh, mi dává příležitost se zmínit o ENISE, Evropské agentuře pro bezpečnost sítí eh, v Herakl, z Heraklionu z Řecka. Jakožto člen parlamentu eh, za Heraklion, tak jsem viděl to úsilí Eh, určitých lidí vyhnat tu agenturu z Řecka. My jsme bojovali s místními orgány, abychom eh, zastarazili tyto pokusy. Někteří se snažili opět ji rozdělit do dvou subjektů. Rozbít tuto eh, agenturu a to znamená i část přenést do Ateny, do Aten a část potom do Bruselu a jinam. Někteří eh, chtěli vůbec ji přesunout do Bruselu, ale tyto pokusy eh, se lhaly a se vždycky selžou. Paní Georgievo, Účetní dvůr by měl pečlivě proskoumat situaci agentury ENISA já osobně nikdy nebudu hlasovat pro absolutorium mm, a doufám, že kolegové udělají to též. Děkuji. Govoriti o... Pane Kovčič, minuta. To je velice těžké teď hovořit k 52 různým absolutorím ve dvou, v jedné minutě, pardon. Ale je velice rozumné prostudovat tyto návrhy absolutoria. To se člověk hodně poučí o fungování eh, auditu v EU. Já bych rád zde vznesl otázku důvěryhodnosti Evropské unie, a to především důvěryhodnosti našich agentur a jejich práce. Veškerá doporučení eh, eh, v těchto návrzích eh, byla přijatá proto, abychom nehlasovali pro absolutorium, ale abychom se zamysleli nad tím, co zlepšit. Druhý problém je, když zastavíme platby, třeba z titulu programu soudržnosti, poněvadž lidé, kteří eh, chtějí více Evropy, jsou ti, kteří čerpají z nástrojů soudržnosti. Děkuji. Pan Rivázi. No, ah, Paní Rivázi, děkuji, pane předsedo. Já eh, vítám tuto zprávu účetního dvora a především eh, jde o téma, které znám dobře, protože evropská delegace navštívila Kadaraš, což je agentura financovaná z ITERu. Na jedné straně vidíme, že eh, kom, kom, výbor pro eh, kontrolu rozpočtu neodhlasovali ne, absolutorium pro ITER, ale je to projekt, který je obskurní, to je pravda, poněvadž eh, agentura, která provádí ty stavební práce, není Eh, transparentní, je to velice nákladné, nyní je to z 5 miliard 16 miliard dokonce i se žádá i další eh, navýšení o 100, eh, více než 100 euro a 100 milionů euro a navíc jde tedy pouze o první tranši ITERu. Je to čistě hypotetické, takže nehlasovat o absolutorium, to by mělo umožnit organizátorům ITERu, aby se podívali na otazníky, které má Evropský parlament, pokud jde o finanční řízení. Analýza účetního dvora je podle mě dobrý nástroj právě proto, aby poslanci e, dostali konkrétní odpovědi na své otázky. Děkuji, paní Karenbach, ale vy jste již mluvila. Takže výjimka. Já vám děkuji. Já nechci hovořit jen svým jménem, hovořím své, zde jménem celé řady lidí, kteří mi posílali e-maily v souvislosti s dnes již zmíněným návrhem 27, který se týká pomoci pro uprchlíky v táboře v Tindufu. Ráda bych kolegyním a kolegům, na kolegyně a kolegy apelovala, aby hlasovali zítra, až budeme hlasovat pro tento návrh. Jde zde zkrátka o to, abychom lidem, kteří jsou již léta závislí na humanitární pomoci ze zahraničí, eh, nepodřezali eh, větev, abychom je nadále podporovali a abychom skutečně vyplnili své sliby, které jsme jim dali. Děkuji. Anka Děkuji, paní Kadenbach. E, proszę o zabranie głosu panią poseł Silva Caldeira. E, proszę o zabranie głosu pana... Slovo má Silva Caldeira. Caldeira. Thank you, Mr. President. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych k tomu řekl pouze pár věcí, abychom jménem účetního dvora tuto rozpravu ukončili. Za prvé, chtěl bych poděkovat eh, jménem všech kolegů, kteří pracovali na určitím dvoře, za to, že tedy s námi spolupracujeme, že spolupracujeme v oblasti kontroly evropských institucí. Zlepšení fungování evropského rozpočtu, to je výzva, která před námi stojí. musí o to usilovat Evropská komise, odpovědné orgány členských států a všechny instituce se musí semknout a pracovat, pokud toho chtějí dosáhnout. Naším úkolem, úkolem Evropského účetního dvora, je zdůrazňovat výsledky a plnění a výkonnost v našich zprávách. Také plánujeme vyčlenit část našich prostředků k tomu, abychom pro Evropský parlament připravovali aktuální speciální zprávy, které se budou týkat právě výkonnosti a budou to zprávy na téma, která nejvíce e, zajímají evropské občany. Nakonec bych ještě chtěl říci, že budeme brát v úvahu i doporučení, která byla věnována účetnímu dvoru v naší vlastním postupu o udělení absolutoria. Budeme nadále spolupracovat s vámi, budeme usilovat o dobrou spolupráci mezi našimi institucemi a doufáme, že tato spolupráce bude i hnací silou splnění těch cílů, po kterých zde dnes celé odpoledne voláme a doufáme, že to bude tedy ku prospěchu evropským občanům. Děkuji. Děkuji a za Evropskou komisi paní Georgieva. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, členům parlamentu, kteří se zapojili do této rozpravy a také děkuji i všem, kteří přispěli eh, k přípravě dnešní rozpravy. Jsme vám velice vděční za vaše příspěvky a stejně jako jsme přistoupili ke zprávě účetního dvora, tak i e, jakmile vaše zpráva bude odhlasována, tak si pečlivě prostudujeme a vyveneme veškeré úsilí ji implementovat, protože o co tady především jde, je, aby e, z toho vzešly konkrétní kroky, kroky, které podnikne komise, členské státy, které povedou ke zlepšení eh, toho, jak vynakládáme prostředky daňových poplatníků. Dovolte závěrem tři body. Za prvé, ponaučit se ze zkušeností. O tom se tady hodně mluvilo. To je povinnost, povinnost komise eh, samozřejmě v v těch programech sdíleného řízení, kdy e, je řídíme s členskými státy, ponaučit se z dobrých zkušeností, ponaučit se i ze špatných zkušeností. Zde bychom chtěli pokračovat v tomto duchu a identifikovat, co funguje a to si e, skutečně hýčkat, protože e, úspěch bude plodit další úspěch a je třeba se ponaučit z toho, co nefungovalo a napravit to. Druhý bod se týká otázky metodiky. Nyní jsme v zásadním časovém okamžiku, kdy eh, my děláme takový velký skok směrem k tomu, že eh, konfigurujeme opatření, která se týkají compliance, souladu, výkonnosti, jde o to, abychom zde nastolili skutečnou kulturu výsledku. O tom jsme tady slyšeli. Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Měřit výkony v určitých oblastech, třeba e, školní docházka, to je snadné. Měřit dopad investic na malé střední podniky, na tvorbu pracovních míst, na růst ekonomiky, to už je horší. A měřit, jak Eh, třeba eh, silnice na venkově vedly k tomu, že více se do ekonomiky zapojila venkovská populace. To je také těžší. A je tady pořád hm, takové riziko, že když půjdeme cestou výkonnosti, tak se zaměříme spíš na to, co se snáze měří a ne na to, co je nejdůležitější pro lidi a pro ekonomiku. Proto bych zde vřele uvítala i to, jak účetní dvůr a parlament se zapojili a i rada, i členské státy a chci, aby se všichni zapojili do toho, e, e, do té metodiky, jak měřit e, výkonnost. Protože pokud to uděláme správně, tak to hodně přispěle a pokud ne, tak to bude velice špatné. Takže musíme mít správnou metodiku. A aby skutečně eh, ta zkušenost se stala sdílenou zkušeností. Poslední bod se týká těch, kteří hovořili o výhodách, které přináší evropské peníze. A ty jsou obrovské. Já jsem před pár dny byla v Lotyšsku a tam předseda parlamentního výboru pro evropské záležitosti mi sdělil, jak v Lotyšsku vůbec byste už nepoznali školy, které sdělili z předchozího režimu. Jsou to teď moderní, energeticky účinné, příjemné školy. A to díky evropským penězům. A Lotyšsko je lépe propojeno, protože teď má moderní letiště, které umožňuje větší provoz. I ve městě Šigru, tam byste už nepoznali ulice a na venkově ani nemluvě, protože investice do zemědělství zmodernizovaly zemědělská hospodářský a e, ve městech se lépe žije. A já mám stejnou zkušenost z vlastní země. Takže když hovoříme o evropském rozpočtu, ano, 4,7 e, je chybovost a část toho podvody, ale 95,3% to jsou dobré výsledky a jde o to, aby náš eh, rozpočet eh, eh, byl lépe a lépe vynakládán. A paní Gresle, co jste udělala, to je velice profesionální kus práce, stejně to platí i pro stínové zpravodaje. Děkujeme za úsilí, které jste vyvinuli. Já určitě toto sdělím kolegům v komisi, a e, řeknu jim, že ten závazek je jednoduchý. Lépe využívat peníze daňových poplatníků. Děkuji. Uh, Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Jménem rady má slovo pan Reyers. Děkuji vám mnohokrát. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, tato rozprava eh, jasně ukázala, že si všichni děláme starosti o několik vybraných témat a že je potřeba využít zprávu účetního dvora, která jasně říká, že nám zbývá hodně úkolů. Není, není možné jen komentovat, je potřeba jednat. Ehm, myslím si, že každý musí dostat své odpovědnosti. Co se týká absolutoria pro radu a parlament, rád bych zdůraznil, že rada plní své závazky v souladu s eh, článkem 319 smlouvy o fungování EU. Jsme připraveni diskutovat o mechanismech spolupráce mezi radou a parlamentem. Bereme na vědomí žádost parlamentu o řádný modus vivendi, jak to uvádí usnesení parlamentu z října. Při zahajování zasedání výboru 23. února paní Gressle zmínila, že chybovost Lotyšska je jedna z nejnižších v celé EU 1% plně chápu obavy europoslanců o vysokou chybovost v některých státech. Rada této situace také lituje a proto navrhujeme opravná a preventivní opatření, která tu situaci zlepší. Rád bych také dodal, že, eh, jak zde uvedlo i mnoho řečníků, hovoříme o předchozím víceletém finančním období a předpokládáme, že posílené postupy a přísnější kontrola, které jsou součástí programovacího období 2014 až 2020, povedou ke snížené chybovosti. Na závěr bych rád zdůraznil, že rozpočet EU je velice důležitý nástroj, který využíváme k plnění našich společných cílů. Potřebujeme hmatatelné výsledky, potřebujeme růst, zaměstnanost a investice. Potřebujeme silnější podnikatelství, a vyšší konkurenceschopnost. Nemůžeme si dovolit plítvat evropskými penězi. Je potřeba být zodpovědní vůči našim občanům, daňovým poplatníkům a je potřeba kontrolovat využívání fondů EU. Je potřeba dosahovat výsledků, které jsou od nás očekávány. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Teď dostanou slovo zpravodajové. Jako první paní Gresle. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pane předsedo rady, děkuji vám za jasná slova, zejména na konci vašeho projevu. My vás bereme za slovo. Jsme velice vděční, že jste přišel, protože eh, tohoto úkolu se každé předsednictví tak nezhošťuje. Říkáte, že, na vás, že s vámi můžeme počítat, že se na vás můžeme spolehnout Děkujeme za to, my toho rádi využijeme, je to velmi silný signál lotyšského předsednictví. Eh, paní Kádenbach a všem ostatním, kteří mluvili o Tindufu, eh, chci říct, že nikdo nechce eh, v těch konkrétních odstavcích škrtat pomoc pro Tinduf žádáme, aby tam proběhlo počítání osob, počítání hlav, zkrátka podíváte-li se do zpráv OSN, tam se ty počty kritizují, to znamená, my chceme, aby se ta pomoc dávala lidem, kteří tam skutečně jsou a proto musíme vědět, kolik jich tam je. Nikdo nechce v té zprávě zrazovat naše záměry, nechceme krátit pomoc, ale nechceme na tu pomoc navazovat, dokud nebudeme vědět, pro kolik lidí ji poskytujeme. Ti uprchlíci tam eh, nesmějí být v situaci, kdy budou doplácet na neudělení pomoci eh, ze strany EU. Eh, my jsme provedli výměnu názoru s paní Georgievou. Konec konců ze stejného důvodu je tam dnes příslušná mise. Nechceme pokračovat v situaci nejistoty, chceme poskytovat pomoc uprchlíkům a návrh 27 upřímně ničemu nepomáhá. Rozhodně ne této věci. A proto upřímně řečeno bych raději eh, o věcech diskutovala na bázi faktů. Ráda bych řekla, že se skutečně vracíme k pojmu shared management, tedy našemu hlavnímu problému. Je potřeba poskytovat za účelem kontroly prav, eh, pravdivá čísla. Ráda bych, aby komise brala svou práci vážně je potřeba prověřovat evropskou přidanou hodnotu a podle potřeby pozastavovat finanční pomoc. A to je něco, na čem trváme a trvat budeme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Gresle. A teď prosím paní poslankyni Martinu Dlabajovou. Děkuji, pane předsedající Eh, já jsem moc ráda že v této rozpravě několikrát zaznělo že absolutorium nekončí zítřejším hlasováním ale je to dlouhodobý proces. stejně tak i v mé zprávě minulost a hodnocení účtu evropského rozvojového fondu se prolíná s budoucností evropského rozvojového fondu. naše zpráva napříč subjekty které se podílely na její tvorbě dává přednost preciznímu průhlednému a strategickému definování priorit i budoucího eh, evropského rozvojového fondu

pane eh, předsedo, paní komisařko. Eh, nejprve eh, pár slov možná, abych zareagoval na některé mm, otazníky, které se týkají absolutoria Evropského parlamentu. Za prvé, cena Lux. Ano, musíme ochránit cenu Lux. Přece to je mm, e, to, co chtěl Evropský parlament, je to jeho projev. A nakonec vlastně e, e, díky tomu i v podstatě my poukazujeme třeba na různé nešvary ve společnosti, protože to jsou dokumentární filmy, které to poukazují, takže cena lux je již součástí naší mm, kulturní identity. Také bych chtěl i bojovat za ten projekt eh, Domu evropské historie. Ne, jak někteří tvrdí, že bychom měli upustit od tohoto projektu. Ne, zde my bychom měli eh, říci, že eh, lid bez paměti je lid bez budoucnosti. Právě proto bychom měli bojovat za tento krásný projekt, tedy Dům evropské historie. A třetí poznámka, ta se týká pana Valiho. Pane Vali, Pan Vali nám říká, že bychom měli snížit nebo dokonce eh, skončit eh, s financováním eh, nadací politických stran. No to je přece demokracie, kterou takto prosazujeme, chráníme. A to je přece důležité lokálně. Možná i vaše hnutí pět hvězd také o to usiluje, tedy být přítomní lokálně, ale my jsme především internacionální, my jsme mezinárodní, takže proto bychom měli se pouštět do diskuzí, které překonají ty lokální dimenze a proto právě chceme takto rozvíjet demokracii, evropskou demokracii. A dovolte, abych se vrátil k jedné polemické otázce. A to jsme slyšeli od pana Dartmute, eh, který zaútočil na kabinet předsedy. Ano, zde eh, jsme slyšeli, eh, že diskreditující E, projevy vždycky diskreditují autory těchto populistických řečí, tak jak jsme to právě slyšeli. A já si myslím, že i pan Kirchhoff z EKR řekl to, co bylo třeba říci. Ano, pokrytectví zástupců UKIPu zde, ano, to je pravda. A závěrem, e, i díky této zprávě jsme vyjádřili vůli větší transparentnosti, já jsem to řekl na začátku, ano, a nyní po té po tomto obrázku, který jsme si udělali eh, v rámci této zprávy eh, o absolutoriu 2013, tak je ještě před námi určitá cesta, jak řekl François Mitterrand. Ano, tam, kde je vůle, tam je cesta. A já si myslím, že tato cesta směrem ke transparentnosti, to je cesta, na kterou nastoupíme všichni, tedy všichni poslanci, kteří si tak budou přát. Eh, merci beaucoup, monsieur député. Děkuji, pane poslanče. Fortretter Anders Prindal Vistisen. Nyní pan Vistisen, prosím. Take a floor, please. Máte slovo, prosím. Mr. Vistisen is absent. Pan Vistisen není přítomen. Tím tedy ukončuji tuto rozpravu. Hlasovat O všech těchto zprávách budeme zítra. Dostáváme se k dalšímu bodu. Zpráva paní Elizabeth Moran Chartier na téma předběžné financování operačních programů podporovaných z iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.